πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση... Dámy a pánové, tímto zahajuji zasedání jménem skupiny konzervativců a socialistů a demokratů jsem získala, jsem dostala požadavek na doporučení pro výbory a delegace. E, seznam jmenovaných bude příloze k zápisu z tohoto zasedání a pokud e, nebudou e, podány připomínky, budeme to považovat za schválené. Nyní k našemu programu. První bod je otázka k ústnímu zodpovězení. Otázka je směřována na komisi a týká se ratifikace a provádění úmluv Mezinárodní organizace práce. Debatu zahájí ti, kdož předložili tuto eh, ústní otázku a jako první promluví pan Sarkas na tři minuty. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji kolegové, děkuji také členům výboru. Víme, že globalizace ekonomiky a finanční celosvětová krize vyžaduje na příště globální